the report will be adopted, uh, uh, the report we are going to uh, discuss today. Um, having said that, uh, I think we go... A nyní přejdeme rovnou k bodu čtyři na programu. Vytváření pracovních podmínek na trhu práce a které by měly být příznivé ve smyslu sladění pracovního soukromého života. Prosím, paní Šuté za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěla poděkovat kolegyně Žano, paní Žanoce za pomoc a chci poděkovat dvěma stínovým zpravodajům, stejně jako ostatním kolegům, kteří předkládali pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy nám ukazují, že všem nám záleží na zhoršující se demografické situaci v Evropě, že je potřeba najít řešení, jak zvýšit porodnost. Rovněž se také uvědomujeme, že musíme zajistit péči pro děti a závislé osoby, ať už jsou to osoby starší či osoby závislá z jiného důvodu, jako je postižení. Je třeba rovněž sladit pracovní a soukromý život a pracovat na lepším rozložení povinností mezi obě pohlaví. My jsme dostali spoustu pozměňovacích návrhů s tím, že Jednotlivé frakce mají ovšem jiný názor na to, jak dosáhnout našich cílů. Někteří jsou pro legislativní návrhy, jiní jsou pro nelegislativní návrhy. Nepochybně platí, že budeme muset hledat kompromisní řešení a já jsem si jistá tím, že jej najdeme, protože nám jde o stejné cíle. Komisařka Jurova a komisař Tasan nás několikrát ujistili, že do konce roku komise předloží balíček legislativních a nelegislativních opatření k otázce sladění pracovního a soukromého života. My ve výborech budeme hledat kompromisní řešení, které by zahrnulo obě formy řešení, jak legislativní návrhy, tak nelegislativní návrhy. Já jsem osobně velmi ráda za to, že jsme obdrželi řadu pozměňovacích návrhů, které jsou pro plně placenou otcovskou dovolenou. To je podle mého nejlepší řešení, jak podnítit otce k tomu, aby volili možnost otcovské dovolené. Tím zajistíme lepší a rovnoprávnější rozložení povinností mezi ženy a muže. A také se domnívám, že to povede k lepší rovnosti pohlaví na trhu práce a umožní to zlepšit postavení žen v profesním životě. Pokud jde o nelegislativní návrhy, tak já mám za to, že se všichni shodneme na tom, že členské státy by měly zapracovat více na realizaci barcelonských cílů, to znamená lepší přístup k, k, k zařízením péče o děti, které budou dostupnější i cenově. Členské státy by měly pracovat na otvírání nových eh, školek a jiných zařízení. Měli bychom rovněž věnovat pozornost postiženým dětem. Všichni víme, že naše společnosti jsou stárnoucí společnosti a že uh, dožití se prodlužuje. Byly nám předloženy velmi dobré pozměňovací návrhy k otázce investic do dlouhodobé péče o starší občany, která by měla být lepší, kvalitnější a dostupnější. Kolegové rovněž předložili návrhy k pracovnímu volnu pro účely takovéto péče. Dále účast žen na trhu práce je stále nízká. Na tom se všichni shodneme a proto ve zprávě vyzývám komisi a členské státy k tomu, aby vytvářely podmínky pro ženy, které by se mohly vracet na trh práce a muži by měli se více podílet na péči, to znamená, že by ženy měly rovné příležitosti účasti na trhu práce. Neexistuje jediný jedinečný model sladění pracovních a soukromých povinností. Můžeme hledat vždy kombinace vhodnou pro jednotlivce. Řešení bychom měli hledat na různých úrovních, jako je národní úroveň a úroveň evropská. Zaměstnavatele by měli vytvářet pružnější a pro zaměstnance příznivější podmínky. Příští týden budeme mít dvě zasedání se stínovými zpravodaji. Bude to ve čtvrtek, v úterý a ve čtvrtek a snad najdeme vhodné řešení. Já jsem zpravodajkou jako za výbor FAM, tak jsem se věnovala otázce rovnosti pohlaví a těmto aspektům. A kolegyně v tuto chvíli představí další rozměry tohoto tématu. Bude se věnovat i tomu, na čem má pracovat v tuto chvíli výbor pro zaměstnanost. Děkuji vám. Paní Zanoka, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat spolu a stínovým zpravodajům celému týmu našich kolegů, poradců, asistentů, kteří na všem pracovali velmi konstruktivně a snažili se najít eh, dobré společné řešení. Já nebudu opakovat, co už zde zaznělo, ale ještě než předám ne, mám informace k jednotlivým bodům, tak chci poukázat na problémy, které jsme zaznamenali, když jsme dostávali pozdějovací návrhy k té obecné části naší zprávy. Jde o koncepční problémy, jde o název a pojmy. Já jsem nemohla prostudovat všech 23 názvů v jednotlivých jazycích, ale mohla jsem se podívat na jazyky, které sama ovládám a musím říci, že tam je rozdíl, pokud jde o pojem vyváženost pracovního a soukromého života. Takhle to zní třeba v lotyštině, když to přeložím do angličtiny, v němčině to tak také zní. Práce, práce a život. K prvnímu bodu obecné části musím říct, že jsme našli problém. Je zde sladění profesního, soukromého a rodinného života což je třeba zaručet a tak dále. My jsme tady dostali určité pozměňovací návrhy s tím, že někde se objevují pouze dvě slova z těchto tří. Některé frakce tam nechtějí uvádět rodinný život, některé frakce tam nechtějí uvádět soukromý život. Já doufám, že se nám podaří najít schody a že se budeme držet nastaveného rozlišení. Máme rodinný život a soukromý život. Jsou to různé aspekty života člověka, nemůžeme vyjmout jednu část a hovořit pouze o ní a jinou úplně vyloučit. Tak to tedy vypadá problém. Máme zde několik pozměňovacích návrhů koje části úvodní, bod 1 a 6 a já bych ráda, aby se vyjádřili i stínoví zpravodajové. Možná by mohli vysvětlit lépe odůvodnění svých pozměňovacích návrhů. Já nevím přesně, jak to zvládneme, ale musíme pracovat s útvary pro překladatelství, abychom se příště vyhli těmto rozdílům. Máme také samozřejmě jiné přístupy k tomu, co znamená legislativní návrh. Jednak otcovská dovolená směrnice. Zde máme také různé přístupy k věci možná trochu konfliktní. Je to zde problém povinnosti a nepřenositelnosti eh, otcovské dovolené. My jsme výbor pro práva žen, takže se domnívám, že zde zaznamenáváme opravdu různé přístupy k věci. Já bych ráda navrhla určitou vyváženost, že bychom vzali v potaz, že neexistuje jednotné řešení pro všechny členské státy, pro všechny rodiny. Musíme brát v potaz různé tradice, nemůžeme nikomu vnutit něco takového jako povinnost. Je to velmi křehká sféra života je to rodinný život a sdílení povinností a jako výbor pro zaměstnanost bychom rádi více zdůraznili i otázku rovnosti pohlaví a otázku zajištění péče. Měli bychom upozornit na nutnost pracovat na směrnice o zajištění péče. Některé členské státy jsou v tomto směru velmi daleko, už mají k tomu i legislativní návrhy, jsou ale jiné členské státy, které ponechávají práci pečovatele vyloženě soukromému sektoru, či případně černému trhu zcela. Je to oblast potom úplně neregulovaná. A zde se pak objevují i sociální dopady a problematika nedostatečné ochrany práv pečovatelů. Já bych si ráda vyslechla, co k tomu chtějí říct stínoví zpravodajové a jaké závěry bychom mohli z této věci vyvodit. Děkuji. Děkuji, paní Zanoka. Já se domnívám, že pokud jde o otázku jazykových mutací, tak zřejmě předložíme návrhy zpátky příslušným útvarům a pak proběhne politická debata. Nepochybně k tomu jsou různé názory, protože formulace politické hodně vypovídají o věcné stránce věci. Já v tuto chvíli předám slovo paní předsedkyni za výbor FAM. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem poslankyním a poslancům a spolupracovníkům budeme, nyní tedy dáme slovo stínovým zpravodajům za jednotlivé politické frakce a poté, co jsme si vyslechli obě spoluspravodajky. Eh, pokud se týká názvu, tak ona to, podle mě to není pouze lingvistická otázka. Eh, ten název je jasný, mluví o soukromém životě, private life, to je název toho dokumentu. Takže že pokud někteří poslanci by chtěli to změnit z politického pohledu, tak to je jiná věc. Jejich eh, názor je samozřejmě eh, možný, ale jedná se o politický obsah, čili nejedná se o pouhý lingvistický, eh, lingvistický problém. Ten název je jasně stanovený, bylo to schváleno konferencí předsedů a název té zprávy je ten, který je uveden na tom dokumentu a hovoří tedy o vytvoření podmínek práce příznivých pro sladění rodinného a soukromého a pracovního života. Takže pokud někteří poslanci by chtěli eh, aby tam byl odkaz na sladění rodinného života, tak samozřejmě mají právo předložit pozměňovací návrhy, ale ten název dokumentu musí být zachován a respektován tak, jak eh, byl, tedy jak je uveden a jak byl schválen. Nyní tedy dáme slovo stínovým zpravodajům z výboru pro zaměstnanost, panu, panu Plorovi za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem budu zastupovat mého kolegu Hetmana, který je stínovým zpravodajem eh, k této zprávě a bohužel zde dnes nemůže být přítomen na této schůzi. Dámy a pánové, tato zpráva, stejně tak jako eh, počet, počet a rozsah těch pozměňovacích názorů e, dokazuje, že opravdu toto téma je velmi složité a komplexní a musíme se k těmto otázkám stavět globálně. Jednak mnoho kolegů, poslankyň a poslanců uvedlo nebo zdůraznilo otázku péče o děti a sdílení povinností mezi oběma rodiči, pokud jde o péči a o dítě a výchovu dětí. A je potřeba postupovat tak, aby oba rodiče mohli eh, skutečně na rovném základě eh, využít rodičovské dovolené, tedy mateřské i otcovské. Je potřeba zajistit eh, dobrý přístup k výchově, jak pro matky, tak pro otce a také samozřejmě v, v zařízeních, v družinách a pod, podobně. A stejně tak vhodné, zajistit vhodné pracovní podmínky, například eh, nepravidelná pracovní doba, nízké platy a tak dále. To jsou faktory, které stěžují toto sladění soukromého a pracovního života. Někteří poslanci zdůraznili také tuto skutečnost, že tyto podmínky také mohou souviset s, eh, s určitým od, odklada, odkladem eh, vlastně přivá, přivádění dětí na svět, což je také současná tendence. A na druhé straně eh, sdílím ten názor, že sladění soukromého a pracovního života by se nemělo omezovat pouze na péči o dítě. Každý občan Evropské unie by měl mít možnost žít tedy život, který eh, vlastně, kde nepřevládá pouze práce, ale kde bude také místo pro osobní rozvoj, rodinný život, pro přátele, pro záliby. Největší úkol, který máme před sebou, a ta výzva tedy, které čelíme, to je vlastně určitá standardizace pracovní doby, zvýšení zaměstnanosti, zejména pro ženy, tak, aby vlastně pra vlastně eh, také, eh, a také celoživotní vzdělávání, které by mělo doprovázet profesionální život. Je potřeba, abychom se v této zprávě soustředili nikoli pouze na ty hrozby, ale také na potenciální příležitosti. Měli bychom plně využít možností, které nám poskytují nové technologie, a jako je digitalizace, například práce z domova, dálková práce nebo pružná pracovní doba podle mého názoru hodně eh, kvalitních, hodně, bylo předloženo hodně kvalitních pozměňovacích návrhů k této zprávě a doufám, že tyto pozměňovací návrhy budou zapracovány do návrhu spolu spolu zpravodajek do, tedy do kompromisních eh, návrhů. A, ale možná, že některé návrhy jdou příliš daleko. Rád bych zdůraznil, že potřebujeme samozřejmě ambiciozní akce. A nemůžeme mít takový příliš skromný postoj. Nicméně bychom se zase měli vyhnout přílišným zásahům, které by narušovaly trh nebo eh, suverenitu členských států. Mnoho těch oblastí již jsou regulovány legislativou vnitrostátní. Jde tedy o to, aby te, ty správné zákony, které již existují, se správně uplatňovaly, spíše než abychom vytvářeli nějaké nové zákony. Já doufám, že v dalším následující práci na této zprávě mm, bude vlastně tento postoj zohledněn a že společně se nám podaří připravit dobrou zprávu. Děkuji. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Máme zde seznam řečníků a v prvé řadě dávám slovo paní Ildiko Kajpeč. Děkuji. Považuji za velmi důležité jako stinová zpravodajka EPP tuto zprávu a za sebe mohu říci, že podpora rovnováhy rodinného a pracovního života je jednou z priorit pro skupinu EPP. A jsem ráda, že jsem slyšela stanovisko zpravodajky a chci hovořit stejným hlasem na toto téma a nalézt společná kompromisní řešení. Tím spíše, že toto téma je více než důležité, vzhledem k tomu, že zažíváme ekonomickou krizi a kromě toho zažíváme i demografickou krizi v Evropské unii. Taková je situace, která je před námi. A jak je vidět z pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové i já, je to na trhu práce často tak, že nepružné pracovní podmínky a konvenční pracovní doba jsou jádrem této nerovnováhy. Kromě toho existuje i nízká míra mobility, je nákladné eh, jezdit za prací. A rubem mince je také nízká kapacita v předškolních zařízeních pro děti. Existují omezené zdroje, které jsou dostupné pro rodiny a vzhledem k těmto okolnostem je to vlastně nekončící spor mezi prací a rodinným životem. A je pro nás důležité, abychom o těchto otázkách mluvili a abychom na ně poukazovali při využití konkrétních dokumentů. Takže souhlasím s kolegyní CPP, která řekla, že naším základním cílem není schvalovat eh, ne- nekončící legislativní akty a zapomínat na naplňování stávající legislativy. Měli bychom skutečně poukazovat na tyto otázky, na hluboké důvody, které je zapříčinují. A existují evidentně v 28 členských státech kulturní rozdíly a ženy o těchto otázkách přemýšlejí rozdílně. A není jednotné řešení, které by bylo požitelné všude, protože se to liší. Správné řešení se liší podle postavení žen v různých společnostech. Musíme to mít na paměti a neměli bychom eh, vlastně k tomu přistupovat eh, direktivně od shora dolů. Který bychom, model, který bychom chtěli prosazovat v celé Evropské unii, to by přijatelné nebylo. Věřím, že příští úterý a čtvrtek najdeme na zasedáních stínových zpravodajů řešení a že zachováme také zásadu proporcionality. A budeme také dbát eh, národních legislativních rozdílů, protože to je eh, optimální přístup je možné nalézt také na národní úrovni, abychom dosáhli společného cíle. A tyto společné cíle by měly být eh, jasně vysvětleny a uvedeny v, tomto, v této zprávě. Děkuji. Mm, děkuji, paní Galpelc. A nyní dám slovo paní Gentile. Děkuji oběma předsedkyním. Domnívám se, že tato rozprava si zaslouží ještě následnou úvahu, protože přístupy se liší a opírají se o zkušenosti v každém členském státě. Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, Domnívám se, že je třeba vynaložit značnou snahu, abychom dospěli ke kompromisům, které by odrážely odvedenou práci zpravodajů, kterou vítám, ale které by odrážely také významné body, které oba výbory chtěli zdůraznit. Otázka kvalitní práce ale také nutnost vytvořit lepší podmínky pro to, aby stávají, stávající kapitál, inteligence a kreativity se mohl bez zbytku vyjádřit eh, v kvalitních pracovních místech na základě moderní vize na reorganizace vztahu eh, pracovního a soukromého života na pracovišti. Protože jsme stále, a já věřím, že všichni mají snahu eh, dospět eh, k cíli a odvést významnou práci, protože ženy ve všech členských státech na to čekají. Děkuji. Další na řadě je paní Višněvská, stínová zpravodajka z výboru FAM, ale zdá se, že není přítomná. Není. Dále tedy za ALDE stínová zpravodajka Angelika Mlinár taky není. Paní Kuneva za GUE, stínová za GUE. A Alde je zde. Ale vy zastupujete Alde, tak začneme s Alde. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem Stinova z výboru pro zaměstnanost, ale předložila jsem řadu pozměňovacích návrhů a ty jsou také od kolegy z výboru FAM. Nejdříve chci vřele poděkovat oběma zpravodajkám za skvělou práci. Práce, kterou odvedli, prozatím je na této důležité věci. A souhlasím s tím, co zaznělo, pokud jde o název této zprávy. Schválila to konference předsedů a my jsme si přáli se soustředit na rovnováhu práce a života a ten, ten význam je stejný hovoříme o rovnováze mezi soukromým životem a profesním, pracovním životem lidí. Jak už jsem řekla, s, předložila jsem řadu pozměňovacích návrhů u otázek, které považujeme za velmi důležité pro naši skupinu. Za prvé, máme za to, že je nezbytné v naší společnosti navodit kulturní změnu, co se týče postoju obou pohlaví a vnímání obou pohlaví. A to je o to důležitější, když máme na paměti, že existuje různorodý přístup v členských státech v Evropské unii. Některé jsou rozhodně napřed, pokročilejší, pok- protože služby které existují v těchto zemích, to umožňují a v některých jiných státech jsou v mnohem méně šťastné postavení. A, a osoby, zejména ženy, vzhledem k omezením, jako je nedostatek služeb a nízké, nízká finanční motivace nebo nedostatek pracovních míst. A ženy by neměly mít možnost zůstávat déle doma, ale měly by mít možnost se vrátit na trh práce. A současně by rodiny měly mít důstojné a moderní služby, které by byly zajištěné. A to není jenom úloha státu. Nejen stát by měl poskytovat taková řešení pro lepší zajištění péče, ale sociální partneři a veškeré zúčastněné subjekty by se na to měli podílet. A nejde jenom o novou legislativu, ale také se to týká osvědčených postupů, které existují v jiných členských státech a které mohou být eh, přizpůsobeny eh, specifickým podmínkám v určité zemi. I když chápu, že tradice jsou důležité a přístup k ženám je důležitý, to neznamená, že bychom měli umožnit situaci, kdy ženy by de facto byly diskriminovány, ale právě naopak. Měli bychom se snažit o zvýšení povědomí o právu na rovné zacházení a také na ten typ práv, které ženy mají, když se pohybují na trhu práce. Tak jako v jiných zprávách kdy jsem byla s A já jsem s prodajkou pro směrnici o, o, o antidiskriminační směrnici na trhu práce. Tak není překvapivé, že některé pozměňovací návrhy jsou stejné. A je to důležité, abychom vyslali konzistentní sdělení eh, parlamentu. A v tom tomto smyslu máme za to, že sběr a vyhodnocování globálních a pravidelně agregovaných a vyhodnocovaných údajů je úkolem pro zúčastněné subjekty, aby se tím zabývali a také, aby stížnostní mechanismy byly dostupné pro ty, kteří mají pocit, že to potřebují. Chceme přivítat eh, přístup eh, pracovního programu Komise na rok 2016. Zejména vzhledem k tomu, že je, bude věnována zvláštní pozornost rovnováze eh, pracovního a soukromého života u, u, v rodinách a také účasti žen na trhu práce. A v neposlední řadě je klíčové využívat výhody digitalizace, protože to také může zvýšit produktivitu u inteligentních a pružných pracovních příležitostí. A bez pochyby, vzhledem k ideologickým přístupům, některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy různými politickými skupinami, jsou možná nejistou ve stejném duchu, ale jsem přesvědčená, že skrze vyjednávání na setkání stínových zpravodajů dospějeme k řešení, které bude ku prospěchu těch, které opravdu potřebují rovno, kvalitní rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Děkuji. Děkuji. A nyní Paní Kuneva má slovo. Máte slovo. 464. Tolik bylo poz tolik bylo pozměňovacích návrhů. Mělo by být minimálně 750 pozměňovacích návrhů od každého poslance Evropského parlamentu. Tato zpráva se týká rovnováhy pracovního a soukromého života a ze dvou výborů a týká se jednoho každého z nás. Bez ohledu na to, z kterého výboru či politické skupiny eh, přicházíme. vidíme obrovské rozdíly, které existují nejen uvnitř členských států, které uplatňují různé politiky, ale také pokud jde o sociální legislativu, která zatím stále nedokázala harmonizovat a upravit otázky, jako je rodičovská dovolená a rovnost mezi muži a ženami. A Máme pozměňovací návrhy, které byly předloženy oběma zpravodajkami, paní Ždanoka a paní Blinkevičujete, odvedli skvělou práci a věříme, že budeme schopni udělat další pokrok v této věci a zajistit, že je možné tyto věci upravit, co se týče mateřské a rodičovské dovolené, které mají tak klíčový význam z řady pohledů. Jsem přesvědčena, že budeme pracovat společně velmi usilovně. A bude třeba sestavit kompromisní eh, pozměňovací návrhy. Připomenu tři osmičky. Nepřipomíná vám to nic. 8, 8, 8. 8 hodin práce, 8 hodin volna, a 8 hodin spánku. To bylo heslo pracovníku na 1. máje. Ještě v 19. století, abychom si připomněli eh, tuto pravdu, která tolik stovek let platila. V práci, která je zde odvedena s prodajkami, vidíme katastrofální dopad na řadu rodin. Pracovníci mohou být efektivní a pracovat kvalitně ve svých firmách, ale nestačí, aby byli dobře připraveni, musí být pružní, musí pracovat za různých okolností také. Takže některé pozměňovací návrhy znamenaly vypuštění celých odstavců a, a zavedení nových odstavců. A musíme mít všichni na paměti, jaký je účel navodit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem také. Myslím si, že dodržování pracovní doby je spíše výjimkou než pravidem v řadě společností a firm. A to představuje obrovské náklady, co se týče boje lidí za přežití. Je zřejmé, že zavedení práce na dálku má význam a využívání informačních technologií doma také vlastně situaci změnilo. Jak změnit praxi? Jak schválit legislativu, která by osvobodila pracovníky a nenechala je spoutané před nadnárodními společnostmi a zaměstnavateli. Pokud nechceme předkládat novou zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Měli bychom skutečně podpořit eh, práci odvedenou u této zprávy a měli bychom společně v obou výborech vytvořit eh, cestu, kterou by měla Evropa sledovat. A nemůže to být cesta škrtů a omezování rodičovské a mateřské dovolené a pružnosti v práci. Tato cesta by byla slepou uličkou. A jsem přesvědčena, že pokud se shodneme na kompromisech, na kompromisních pozměňovacích návrzích, podaří se nám vytvořit nový směr k sociálnější Evropě. Děkuji. Muchas gracias, señora Kuneva, y para terminar el... Děkuji, paní Kuneva, a na závěr bychom si vyslechli posledního stínového zpravodaje, tak dávám slovo panu Pimenta Lopezovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, co se týká analýzy, kterou jsme hm, provedli tady u této zprávy, tak bych eh, chtěl říci následující. Není možné dívat se na sladění soukromého a pracovního života určitým eh, odtrženým způsobem, aniž bychom tuto problematiku skutečně spojovali s realitou, aniž bychom se dívali na ty příčiny, které jsou uh, u zrodu celé řady problémů, eh, o kterých se v této zprávě hovoří. A tyto problémy mají konkrétní příčiny. A tyto problémy už jsou způsobeny desetiletími konkrétních politik, které eh, Evropská unie uplatňovala nebo vnucovala a jejichž výsledky jsou zcela zřejmé. Jde o zvyšování chudoby více než 120 tisíc občanů Evropské unie, kteří eh, vlastně žijí na hranicích chudoby nebo pod hranicí chudoby, prohlubování sociálních nerovností, nerovností mezi muži a ženami, zvyšování deregulace a nejistých pracovních míst, eh, snižování deval, devalvace mest také zhoršování eh, pracovních podmínek pracujících, spochybňování toho, co nazýváme sociální stát a v, v podstatě destrukce sociálních funkcí státu ve většině členských států. A toto všechno má nevyhnutelné důsledky. Ruší se služby sociální ochrany, sociální zabezpečení ruší se služby ochrany, které odpovídají nebo souvisejí se základními potřebami pracujících. Takže to jsou tedy ty problémy a příčiny problémů, které je potřeba identifikovat a na kterých musíme pracovat. A z tohoto důvodu jsme vyšli z tohoto konceptu při vytvoření Mezinárodní organizace práce, a to je spravedlivé rozdělení práce, odpočinku a volného času. Takže 8 hodin věnovaných každé z těchto činností, tedy 8, 8, 8. A můžeme konstatovat, že o století později zde jsme svědky toho, že se tento koncept stále více spochybňuje. Nejen, že tedy se stále méně uplatňuje, ale v podstatě eh, je podroben útokům. Můžeme hovořit o politikách mateřství, o tendencích zvrátit eh, den porodnost a tak dále, ale k čemu všemu toto vede? Co můžeme dělat, pokud vlastně nezačneme řešit všechno to, co je v protikladu s těmito věcmi? Proto jsme předložili velký počet pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je ukázat, odhalit ty příčiny problémů a na druhé straně je si kladou za cíl zví, zlepšit eh, podmínky ekonomického, pracovního a soukromého života pracujících kteří by také měli mít možnost přístupu ke sportu, ke kultuře, k volnočasovým aktivitám. A obzvláště zde zdůrazňujeme otázky regulace práce, revalorizace mest kolektivních smluv je potřeba, aby v tom procesu kolektivního vyjednávání, aby se tam zapojily mechanismy, které umožní toto sladění eh, soukromého a pracovního života. Je také nutné bojovat proti nejistým pracovním místům, proti nízkým mzdám. Není například možné, abychom sladili rodiny a pracovní život Když je, je člověk tedy matkou nebo otcem, kteří musí pracovat i o víkendech, musí mít dvě zaměstnání, aby uživil rodinu a jeho pracovní doba je tedy naprosto um, příliš dlouhá, takže regulace pracovní doby, to je opravdu velice důležitá věc. Je potřeba jít spíše směrem ke zkracování pracovní doby. Možná nezůstávat u, toho, u té koncepce 8 hodin. Byla, konala se společná schůze výboru pro zaměstnanost a výboru Ekon, kde jsme tedy v průběhu diskuse skonstatovali, že například v Portugalsku se zkrátila pracovní doba na úřadech a eh, kvůli politice eh, rozpočtových škrtů jsme toto museli znovu zvrátit, ale nyní eh, jsme se opět vrátili k tomu zkrácení pracovní doby. Jsou také sociální služby, ochrana mateř, matek a otců, tedy výplat, rodičovské dávky ve výši 100% eh, mzdy, ale v průběhu tedy rodičovské dovolené, ale je potřeba eh, valorizovat bezplatné kvalitní veřejné služby, také v oblasti zdravotnictví, které by zaručily přístup vzdělání a k těmto sociálním službám. Eh, Každý máme jen minutu na vystoupení. Prosím tedy o dodržování. Máme ještě čtyři řečníky na seznamu a poté, co se všichni vyjádří, tak přistoupíme k dalšímu jednání. Paní Brašlovská Jaševič, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat a poblahopřát spoluspravodajkám, protože je to opravdu velice důležité téma, které souvisí s rozvojem Často zde dochází ke konfliktu mezi pracovním a soukromým životem a my musíme tyto, tento konflikt vyřešit. Návrh komise je velice všeobecný, velmi globální, je to nelegislativní návrh, v, který jde v duchu subsidiarity a ráda bych upozornila na e, rodičovskou dovolenou, to je samozřejmě důležitá věc, ale také na stárnutí obyvatelstva a na e, péči ne pouze o děti, ale také o staré osoby. To, což je také uvedeno ve zprávě. Dále, jakým způsobem můžeme e, zajistit to, aby starší, staré osoby byly co nejsamostatnější, zejména díky novým technologiím, digitálním, díky robotizaci, internetu, zdravotnictví online, nákupům eh, online, různému poradenství, které je dnes zajišťováno po internetu. A to samozřejmě zajišťu, eh, vyžaduje rozvoj eh, digitálních eh, kapacit pro tyto osoby, což není uvedeno ve zprávě a to je další nová cesta, kterou se musíme také ubírat. Děkuji a prosím teď paní Jaslověckou. Paní předsedkyně, místo předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat a poblahopřát zpravodajkám z obou výborů za tuto velice dobrou vyváženou zprávu. Jsem ráda, že se v této zprávě zdůrazňuje pružná pracovní doba, protože často slýcháme v tomto výboru kritiky vůči tady tomuto, této flexibilní práci nebo pracovní době. Ehm, slyšíme různé argumenty, ehm, týkající se tady tohoto flexibilního způsobu práce, ale já si myslím, že bychom měli propagovat eh, tento flexibilní přístup práci. Ve členských státech by jednotlivé vlády měly dbát na to, aby tyto flexibilní formy práce byly také eh, pok- pokryty eh, nebo souvisely také se, se sociálními právy, s se sociálními výhodami, protože do Evropy se řídí tsunami. Co se týká delokalizace podniků, delokalizace práce, což hm, samozřejmě vždy nezajišťuje sociální eh, zabezpečení pracovníků. Evropa není nějaký izolovaný ostrov, je velmi z ekonomického eh, hlediska propojena s ostatním světem a tento vývoj v každém případě v Evropě bude nastávat a my musíme předem už se vybavit prostředky. Pani Šojdrova. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Eh, děkuji také za předložení této zprávy. Já nebudu navrhovat změnu, eh, nebo nenavrhli jsme změnu toho názvu, eh, protože si myslím, že všichni, kteří jsme rodiče, tak víme, že soukromý čas, soukromý život je vlastně život, který věnujeme péči o rodiny. Takže jestli je to slaďování soukromého nebo rodinného života, je pro mě jedno a totéž. A myslím, že většina lidí to takto i chápe. Velmi dobře je, že jde o společnou zprávu obou výborů, protože se ty, tato témata práva žen eh, a eh, trhu práce velmi dobře spojují a také jsem velmi ráda, že tato zpráva zmiňuje pracovní dokument Komise do Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019, eh, která obsahuje konkrétní opatření od mateřské dovolené až po flexibilní formy práce. Myslím, že v každém případě bychom měli uznávat péči o děti jako plnohodnotnou práci rodičů, která je uznávaná a oceňovaná. Musím říct, že tedy bohužel tato věta zatím v té zprávě chybí. Eh, rodiče by měli mít eh, k práci k výchově dětí lepší podmínky. prostě je to práce úplně stejná jako práce těch kteří pracují někde v zaměstnání a není to společensky oceněné ta motivace pro péči o děti, pro, pr pro práci doma jako péči o děti by neměla být menší než motivace pro eh, zaměstnání někde jinde mimo e, péči o děti. Samozřejmě potom ta druhá etapa si rovněž zasluhuje naši velkou pozornost a to je přechod z rodičovské dovolené do zaměstnání nebo do podnikání myslím že právě tyto etapy ten pracovní dokument evropské komise zmiňuje a já věřím že konkrétní opatření konečně eh, členské státy začnou více aplikovat a z evropského parlamentu by k tomu měly eh, být vyzývány. tak očekávám že některé konkrétní věci se podaří tedy prosadit a k tomu by ta zpráva měla přispět. děkuji. Děkuji a na závěr toho této diskuse dávám slovo paní kolegyni. Děkuji. Já, já bych chtěla vyjádřit své stanovisko, jakožto členky výboru pro ženy. Podíváme se na to, jak otázky rovnosti mezi muži a ženami se posunuly v čase. Vidíme, jaká je situace v Evropě. Ehm, evropští poslanci mají velkou odpovědnost, aby toto všechno se konkretizovalo. Máme zde různá stanoviska, kterými vysvětlujeme, jak bychom mohli realizovat tuto rovnost mezi muži a ženami, co se týká mest a tak dále, ale my sociální demokraté vidíme, vidíme, že je velice důležité nastolit tuto rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem a nemělo by to být prostřednictvím vytváření nejistých pracovních míst. Je potřeba zajišťovat dlouhodobé perspektivy a například pro mateřskou nebo tedy rodičovskou dovolenou máme různá stanoviska, už jsme zde o tom mluvili. To znamená, že měli by lidé být placeni za to, že se starají o své děti po určité období, ale nejde o to, aby zase ženy zůstaly doma, aby určitým způsobem potom byly blokovány na eh, trhu práce. Eh, je potřeba bojovat proti tomu za to, abychom měli rovno, rovný plat za rovnou práci mezi muži a ženami a to je ještě dlouhá cesta před námi a musíme samozřejmě v Evropském parlamentu na tom pracovat. Je to také naše odpovědnost, musíme pracovat také na základě statistik, podívat se na to, jak statistiky reflektují realitu, ale musíme vytvořit dost důstojné a bezpečné pracovní podmínky, které jsou nezbytné pro všechny. Děkuji. Muchas gracias, señora. Děkuji za tuto diskusi. Takže po všech těchto příspěvcích, které jsme si vyslechli, můžeme konstatovat, že je to opravdu velice důležité téma, které vzbudilo váš zájem v obou výborech a o tom svědčí také ten počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Takže přeji zpravodajkám oběma a stínovým zpravodajům hodně úspěchu v další práci, aby se podařilo dosáhnout kompromisu, které budou reflektovat většinové stanovisko obou dvou výborů. A sejdeme se příště, když budeme hlasovat o této zprávě. Je to tak? Ano, je to 12. 12. července tedy. Dobrá. Takže na závěr dávám ještě slovo kolegyni, paní Uskok. Děkuji. My budeme pokračovat. V tomto sále bude pracovat, eh, zasedat eh, výbor pro zaměstnanost, což znamená, že můžeme rovnou navázat. Všem děkuji. My opravdu dobře spolupracujeme s výborem pro ženy, protože náš program je v mnohem společný. V tuto chvíli budeme pokračovat. Čeká nás řádné jednání. Máme zde před sebou bod číslo 15. Požadavky podle článku 33 úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v kontextu Evropské unie. V tuto chvíli dám slovo Martě Stickens z agentury EU pro základní práva. Paní kolegyně, přijďte prosím za předsednický stůl a předneste nám v krátkosti téma. Vítejte. Následovat bude debata. Prosím, máte slovo, paní Stickings.